Hezké odpoledne, dámy a pánové. Eh, prosím, poprosím vás, abyste zaujali místa. Zahajuji zasedání. Začneme naše zasedání výboru REGI dnes ve středu 9. listopadu a začneme přijetím pořadu jednání. Měla bych jednu poznámku k návrhu nepořadu jednání. Pan Van Nistelrooy eh, mi napsal a požádal mě, aby eh, hlasování o jeho zprávě z vlastní iniciativy eh, k mm, článku CPR komise, článku 16, aby to bylo odloženo na naše další zasedání, které se koná 29. listopadu. A já jsem tuto žádost přijala, protože si myslím, že musíme být přizupat precizně k této zprávě, takže pokud um, budeme potřebovat více času, tak si ten čas dáme. Takže uh, tato část uh, hlasování bude odložena na naše další zasedání 29. listopadu. A můžeme prosím s touto změnou přijmout eh, dnešní pořadu jednání, pane Bušinaro? Dobrá. Děkuji vám. a pořad jednání na dnešní a zítřejší zasedání máme schválení zápisu ze schůze konané 8. září a 11. října. Návrh zápisu ze schůzí eh, je eh, k dispozici na webu. Navrhla bych, aby jako obvykle pokud nejsou žádné námitky, eh, pokud ne, ne, přijdou nějaké námitky v průběhu tohoto zasedání, abychom to eh, považovali to za schválené. Pokud to takto můžete přijmout a teď můžeme přejít ke sdělení předsedkyně. Eh, Měla bych jedno eh, sdělení. Doufám, že mm, bude pro všechny naše kolegy zajímavé, protože se eh, týká eh, konference Habitat 3 v Kyoto. A jako zástupci výboru REGI máme dva členy ve delegaci, kterou vytváří výbor DEVI. Je to pan Vesval a pan Olbricht paní Vesala, pan Olbricht. Jsem ráda, že ji mohu předat na e, zprávu, že nám řeknou pár slov o konferenci. Mohla bych začít panem Olbrichtem, protože pak má ještě nějaké další závazky později. Pane Olbrichte, máte slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. A možná bych měl říct něco um, obecně a eh, kolegyně potom eh, jako zpravodajka Eh, řekne něco detailnějšího. V zásadě eh, No, setkání Habitat 3 eh, bylo organizováno jedno za 20 let. Habitat OSN, nebývá to tak často, je to velice mimořádné zasedání. A celá atmosféra a cíle se mění. Takže Teď je velice eh, zajímavé eh, mm, to, že to vše je založeno na eh, udržitelných cílech mm, OSN. Toto je první prvek, velice důležitý cíl. A kolem tohoto cíle, cíle mm, udržitelného cíle, rozvinul u OSN Habitat celou myšlenku práce, spolupráce s organizacemi po světě. A jde o městskou agendu, agendu městského rozvoje. Myslím, že kolegyně o této um, um, agendě um, urbání pohovoří. Takže šlo o to přijít s touto agendou urbání a eh, z politického hlediska je velice zajímavé říct, že toto je eh, úsilí, které se už vyvíjí po mnohé měsíce, možná i léta a jde o to OSN přesvědčit o tom, že Eh, toto je naprostá nezbytnost pro to, aby bylo možné eh, přijít eh, nejenom s tím, že budeme mluvit o občanech v těchto urbánních oblastech, ale že budeme mluvit o, i o, o řízení. Proč? Místní úřady a místní demokracie kdysi, eh, eh, s nimi kdysi eh, strategie OSN zacházely a proto tady je celá diskuze o místní demokracii, místní úřadech, tady spíše šlo o přístupu nevládních organizací a podobně. Takže to vlastně nemá co dělat se samotným řízením. Několik měsíců bylo vyvíjeno úsilí nejrůznějších združení místních úřadů, Byla to taková celá globální síť místních úřadů, která byla vytvořena také nebo spoluprovázena evropskými sítěmi. A tady šlo o to, abychom nejprve diskutovali o záležitostech, které se týkají městského rozvoje, urbání prvky. To je otázka nových aspektů jako inteligentní města a podobně. A na druhé straně musíme diskutovat o otázce řízení v urbáních oblastech. Protože když nebudeme mluvit o onom governance, tak bude velice obtížné těchto cílů dosáhnout. A proto eh, jsme v Kyoto, v Kyoto sledovali eh, vlastně dvě roviny eh, diskuze. Na té jedné šlo o urbání otázky, o nové, vyšlo nové výzvy, otázky dopravu, inteligentní města, energie a podobně. A Eh, pak šlo spíš o takové chudší eh, oblasti, eh, šlo také o práva měst, od občanů a podobně. To byla jedna rovina. Otázka, co udělat s těmito městskými regiony a před jakými výzvami stojí. A další prvek se týkal zprávy nebo řízení. Bylo zajímavé, že Evropané, mm, ale také Singapur a ostatní mluví o partnerstvích, o vícevrstevném přiřízení a přístupu. A jiní třeba z Afriky hovoří o potřebě centralizace. Takže Ehm, oni vůbec tady není žádná centralizace, takže pro ně vyřešit e, otázky e, městského rozvoje e, znamená vytvořit otázku decentralizace, dát více pravomocí místním úřadům, tak aby vznikla tady demokracie. Takže je bylo jasné, že Evropané, kteří Eh, jsou velice dobře v Kyoto eh, zastoupeni. Evropané eh, mluvili trošku jiným jazykem na různé úrovni. My jsme mluvili o nebezpečí recentralizace v Evropě a oni hovořili o nezbytnosti mít tuto recentralizaci. Takže si myslím, že o to šlo, ale společnou diskusi jsme vedli o otázkách městského rozvoje a toto je velice důležité. Poslední poznámka. Možná, že to byl velice dobrý krok, že eh, tady jsme měli delegaci Evropské unie, mm, ne delegaci Evropského parlamentu eh, nebo komise, ale delegaci z Evropské unie. A mimochodem během výstavy eh, jsme zažili zahájení výstavy evropské, my jsme sem přišli a byla tady výstava Evropské komise ne Evropské unie. Takže jsme navrhli našim kolegům, že bychom možná příště z toho měli udělat výstavu Evropské unie a ne výstavu Evropské komise, protože eh, bychom pak měli mít jiný stánek i vedle toho Evropského parlamentu například. Ale myslím si, že první kroky byly učiněny. A eh, tento mm, přístup, to, kdy táhneme společně eh, pro vás všichni zástupci Evropské unie, to byl určitě dobrý signál, dobrý krok. Takže jen abych shrnul, mm, mm, následující je, mm, Evropa byla dobře eh, zastoupena, Evropa učinila velmi dobrý krok v této diskusi a myslím si, že jsme také ukázali, že už jsme toho udělali hodně v Evropě eh, v této věci. Ale jedné věci se musíme vyhnout. Eh, během tohoto typu zasedání nemůžeme říkat, že by nás měli následovat, protože my jsme, vy, eh, vyjad, my jsme řekli výraz, eh, vy, říci, měli byste dělat to, co my, nebo následovat nás, to je pase. Mm, jde o sdílení zkušeností a spolupráci s ostatními. V okamžiku, kdy řekneme následujte nás, tak to znamená, že Evropa, že to se povede v nové kolonizaci a podobně. Takže bychom měli být velice obezřetní, zvláště když se občas od nich můžeme také něčem tomu přiučit, protože to jsou nové čerstvé myšlenky. Velmi profesionální lidé, právníci, kteří přicházejí z Afriky, tak si myslím, že toto je také velice dobrá věc, kterou se, které se můžeme přiučit. Děkuji. Děkuji. Paní Vesfa, budete pokračovat? Ano, Liliane. Ano, Vlastně k tomu nemusím moc dodávat, k tomu, co jsi říkal. Eh, ty jsi byl jedním eh, z mála, eh, který se hrál takový aktivní part, protože jsi také mluvil na panelu, co já jsem byla taková, jsem přihlížela, pozorovala. Ale bylo zajímavé, že na konci té konference, eh, tam bylo 190 eh, států. Mm, nezavázali se sice, ale učinili takové usnesení o tom, že eh, tyto státy se musí postavit za svá města. Do jaké míry tato jejich závazek podpořit města do jaké míry to bude realizováno, to uvidíme za 20 let. Jste to zrovna velice hezky řekl. Jednou za 20 let se koná tato konference. 2026 možná se bude pokračovat. Myslím si, že je to taková úvaha do budoucna, protože nejenom jako Evropané, ale i celé světová eh, komunita si je vědoma toho, že v příštích letech tři čtvrtiny obyvatel v měst budou žít v městech po celém světě, nejenom v malých a středních eh, větších městech, ale v mega metropolích, to je to, o čem právě hovořil Jan. A myslím si, že skutečně nastal okamžik, eh, aby tato akce Habitat eh, se konala ne 21 let, ale v daleko kratších odstupech, tak abychom mohli si ověřit, co se opravdu realizovalo. Protože pokud by se nestalo nic, tak by to znamenalo, že to jsou jenom lichá slova a přísliby. Eh, je tady takový aktuální podnět, protože jedním ze stěženích bodů byla nejenom skutečnost, že tři čtvrtiny všech lidí budoucnu budou žít eh, v městech eh, nejpozději v roce 2050, ať už to budou města jakékoliv velikosti. Tady se toho bude hodně odehrávat. Jan už to říkal, ale jedno těžiště například je politika klimatická a klimatu. A mm, mm, promiňte mi to, ale dnešní den, dnes, když jsem se ráno probudila, tak eh, to byla rána eh, do eh, tváře, do, rána do očí Evropského parlamentu právě co se týče politiky klimatu. Když si uvědomíme, že máme nového prezidenta ve Spojených státech, který byl zvolen, protože pan Trump jako nový prezident ohlásil, že se Ehm, necítí být zavázán zabývat se ehm, cíly v oblasti klima, klimatu, ale ehm, protože Kyoto hrálo velikou roli, protože právě ve městech se politika klimatická odehrává na nejrůznějších rovinách. Takže proto jeden požadavek, Jan to už také říkal, Evropský parlament by měl být stejně tak zastoupen jako Evropská komise, ta výstava, zahájení Eh, eh, části, která se věnovala Evropské komisi. To by eh, jistě bylo dobré, kdybychom to udělali jako celek, jako Evropská unie, abychom to nedělili, protože my jako Evropané, a když se podíváme na to, co jsme si dohodli v, jako agendu měst, tak si myslím, že toto musíme přeskoumat, zdali se nacházíme na správné cestě byl tady načetnut takový eh, model, eh, tady byla eh, komise také donucena změnit některé věci a zasazovat se za realizaci tohoto modelu partnerství a ještě více. Eh, to, to znamená, toto mm, narazilo na velice eh, pozitivní odezvu a jednu věc, kterou bychom udělat neměli, v tom má Jan také pravdu, neměli bychom se jen tak postavit a eh, se zvednutým prstem říkat, my víme všechno nejlépe, nejlépe. Ne, to nejsme určitě, ale můžeme předkládat návrhy, můžeme vytvářet sítě a věci, které fungují u nás dobře, můžeme ostatním prezentovat. Zdali to pak převezmou nebo ne, to už záleží na, na městech a státech. Děkuji. If I can just add something, just, uh, informal facts. The, the meeting finished. Jen pár neformálních skutečností. Takže nová eh, neformální městská eh, agenda eh, OSN je důležité, abychom dostali text této nové urbání agendy. Ehm, evropská urbání agenda je nástrojem globální agendy ehm, a má být implementován. Je to totiž doplňková záležitost, je to něco tedy doplňující. Například inteligentní města, tam mají velice důležitou roli v globálním měřítku. Za druhé, asi bude také pro kolegy eh, zajímavé, že Evropská komise předložila eh, teď v posledních dnech závazky cílů udržitelného městského rozvoje. Komisařka Krecu předložila eh, závazky Evropské komise eh, ve, eh, v, v tom globálním kontextu. Takže nejprve v evropském, pak globální harmonizovaná definice měst, abychom měli velmi jasnou definici měst a podpora, dále podpora spolupráce mezi občany v kontextu udržitelného rozvoje měst. Takže přečtěme si to a um, je důležité, abychom to naplňovali i tady v Evropě ve spolupráci s komisí. Bylo by zajímavé možná si přečíst tyto závazky eh, k globálním městským otázkám. Děkuji a blahopřejeme našim zástupcům v KITu a Habitatu 3. Já jsem ráda, že jsou tam za nás dva poslanci. Výbor je tudíž skvěle zastoupen, eh, byl skvěle zastoupen v průběhu konference. Eh, budeme tento proces sledovat, také ten proces té globální agendy, nejen té evropské. Jsou tomu nějaké poznámky či připomínky? Pokud ne, přejdeme bezprostředně k dalšímu tématu, tedy k hlasování. Rozhodli jsme, že jedno z hlasování odložíme. Budeme tudíž hlasovat o té zprávě o Evropském fondu Solidarity. Komise vydává každoročně zprávu o implementaci fondu v předchozím roce. V říjnu 2015 byla vydána zpráva o fondu za rok 2014. Náš výbor rozhodl, že využijete příležitosti k tomu, aby vypracoval zprávu z vlastního podnětu, níž posoudí tento fond a náš pan zpravodaj předložil eh, tuto návrh této zprávy v červenci, komise poté vydala zprávu k roku 2015 a náš zpravodaj vzal v potaz tuto zprávu za 2015 eh, v kompromisních návrzích. Takže výbor eh, pro rozpočet a výbor pro rozpočtovou kontrolu, tam byla, byly předloženy eh, kompromisní, eh, tedy pozměňovací návrhy a také několik kompromisních návrhů. Pane Čik, Čiku, chce slo, chcete slovo? Takže myslím, že jsme tady odvedli velmi dobrou práci, pokusili jsme se sem zavést co nejvíce rovnováhy, co nejvíce um, ducha spolupráce, vzhledem k tomu, že je to samozřejmě citlivé téma. Pozměňovací návrhy související s um, nutností od stupňování ve vztahu uh, různých přístupů uh, s ohledem na dramata, která probíhají v našem bezprostředním sousedství. Ehm, děkuji všem, kdo mi pomohli. Já doufám, že tato zpráva bude schválena. Děkuji. Já vám také děkuji. Tím pádem můžeme nyní přistoupit rovnou k hlasování. Začneme kompromisem 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítá se? 35 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 36 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 37 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Přecházíme ke kompromisu 5, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 45 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 7 pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 8 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 51, první část. Bude pro, proti. Kdo se zdržel? Já se omlouvám, říká paní předsedkyně. 51, první část. 51 první část opakujeme pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Druhá část pro, ne, ne, kompromis 9, omlouvám se. Kompromis 9, kdo je pro, proti, to se zdržel. Schváleno. Pozměňovací návrh 57, 57, kde pro, proti, Zdrželi se. Zamítá se. Pozměňovací návrh 62. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 63 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 64 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 65 pro proti, zdrželi se. Zamítá se. 68 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 69 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 70 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Ne, pardon, schváleno. 70 je schválen. 71 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 72 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 82 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 14. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 98. To správně, 98. Pro. Proti. Zdrželi se. Samitas. 100. Ústní pozměňovací návrh. Kdo se zdržel? Tedy nějaký, nějaká námitka. Ne, takže hlasujeme ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se. Schválen. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 108 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 109 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 1 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 2 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 3 pro, proti, zdrželi se. Prověřme. Pardon. Tyto, toto pod, tento návrh podporuje zpravodaj a stejně to prověřme abychom viděli výsledek. Je to pozměňovací návrh 3. Elektronicky hlasujeme. Konec. Zamítá se. Minus 18. Ohlas. 4 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 5 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se Schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 26 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 28 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 29 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní doporučení výboru pro rozpočet. Doporučení A. Ne, pardon. C. Ano, tam to odpadalo. Takže C, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Zamítá se. D pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. E pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. F pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 1 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se. Prověřme, ověříme. Čtyřku. Elektronicky hlasujeme. Konec. Zamítá se pět pro pět, pět. Rozpočet pro pět. Proti zdrželi se. Zamítá se doporučení výboru pro rozpočtovou kontrolu. Citace 1, je pro, proti. Aha, ono to odpadá, pardon. Ne, D. Takže D z kontu je pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. E, kde pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. Jedna pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Dva pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Tři dvě části, první část, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Sedm pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Osm pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Devět pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 13. Dvě části. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 15. Výboru kont pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní Závěrečné hlasování, jmenovité hlasování. Hlasujeme. Konec hlasování. Zpráva je tímto přijata. Děkujeme panu Čiku. Takže děkujeme. Hlasování proběhlo. Okay, we can continue. Dobrá, tak budeme pokračovat s dalšími body na pořadu jednání. Teď si vyměníme názory s místopředsedou Enrikem Rosidem, uh, eh, Rosim a ředitelem pro politiku soudržnosti uh, Nikolasem Brooksem v konferenci okrajových a přímořských regionů. Konference okrajových a přímořských regionů v Evropě byla vytvořena v roce 1973 a jedná se o výzkumný ústav a lobby právě pro přímořské regiony. Zastupuje nějakých 160 regionů z 28 eh, eh, zemí, jak členů, tak nečlenů Evropské unie. Existuje eh, v této konferenci šest komisí zeměpisných eh, vyvezených a každá mají, eh, má své eh, strukturální projekty a projekty spolupráce mezi členskými regiony ve sdílených otázkách. Dnes povedeme výměnu názoru o práci konference s zmíněnými pány. Každému z nich dám slovo ke stručnému prohlášení po deseti minutách. A potom budeme mít prostor eh, jednat podněty od eh, poslanců výboru Regi. Pane Rosy, máte slovo. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Vážení poslanci Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu. Děkuji vám za pozvání. Jménem konference eh, okrajových a přímořských regionů bych rád nyní přednesl eh, příspěvek. Naše eh, organizace pro soudržnost zastupuje 150 regionů po celé Evropě. Velice eh, věříme v politiku soudržnosti a chtěli bychom, aby tato politika fungovala a aby byla aktualizována. Nicméně si eh, připomínáme principy subsidiarity, eh, teritoriality a socioekonomické integrace. Minulý týden naše valné schromáždění přijalo prvotní dokument k činnosti po roce 2020. Nejdříve se ale ohledněme zpět. Politika soudržnosti byla eh, vytvořena tak, aby všechny evropské regiony eh, se mohly zúčastnit eh, nebo působit na vnitřním trhu. Jejím úkolem bylo vyrovnat zkreslení a nerovnost, ke které by trh mohl vést prostřednictvím eh, podpory regionálního rozvoje zaostalých regionů. Jednotný trh eh, od eh, začátku potřeboval politiku soudržnosti a vyvažování. Peněční krize, která byla i socioekonomickou krizí, znamenala, že potřebujeme více politiky soudržnosti, abychom se vyrovnali s dopadem této krize. Ta nám ukázala, že nejchudší oblasti dětí právě trpí nejvíc. Jedná se o politiku veřejnou pro investice do všech evropských regionů. Víme, od komise, že každé euro od roku 2013 až 16 může eh, vytvořit 3 dodatečná eura a v HDP pro do, do, v roce 2020. A tento koncept růstu eh, pan předseda komise Juncker vlastně eh, zmiňuje a bohužel eh, ve svém projevu ke stavu Unie vůbec neodkázal na strukturální politiku nebo fond soudržnosti. My doufáme, že to bylo jenom opomenutí. Nicméně je důležité si uvědomit, že eh, regiony fungují a dělají, maximálně se snaží. vytvořit si cíle, eh, splnit si cíle strukturálního fondu. Hm, regiony jako ten můj Eh, vlastně už eh, předešli zásahům z politiky soudržnosti a vytvořili eh, seznam institucí a soukromých společností, které měly financovat politiku ze strukturálního fondu. Takže já bych eh, jenom vyjádřil několik výhrad k těm návrhům, které eh, jsme slyšeli od komise k revizi finančního rámce eh, No, léta 2014 až 2020, podle kterého by země a regiony mohly ty finance používat k různým cílům, nejenom k těm dohodnutým. Měli bychom si klást otázku, jestli eh, předložit jinou politiku, nějakou naléhavější politiku, jako je migrační politika. A jestli 1% evropského HDP na tohle bude stačit. To je jenom takový podnět, eh, který bych vám eh, doporučil. Protože potřebujeme pokročit v Evropě. A pokud jsme se někde vrátili zpět a stížili jsme situaci, tak eh, si musíme uvědomit, že evropský eh, projekt se zadrhává a nemůžeme už dále plýtvat zdroji. Situace, kterou dáváme do budoucna, je docela jasná. Politika soudržnosti by eh, neměla být zdrojem financování vždycky otevřeným, ale eh, my bychom měli tu politiku eh, revidovat, změnit její eh, kontext, určité konotace negativní. A teď více než kdy dříve potřebuje politika soudržnosti zaznamenat úzké vazby na ostatní politiky. například eh, na finanční politiku, jako je Junckerův plán. Někdo říká, že bychom se měli zbavit politiky soudržnosti, nebo bychom ji měli omezit. A místo toho používat finanční nástroje, které mají tu vadu, že se soustředují zejména na ty nejbohatší a nejméně odlehlé oblasti. Finanční eh, nástroje v Junckerovou plánu a eh, správně používají eh, zásahy eh, založené na tržní působení, ale potřebujeme eh, příspěvky strukturálních fondů. Jedině tak naplníme cíle, pokud jde o vytvoření správných podmínek pro rozvoj. To neznamená, že bychom byli proti jonkrovou plánu samozřejmě, ale mm, musíme také pamatovat na tyto další zdroje. Rádi bychom Eh, tento nový eh, přístup. A skoordinovali bychom rádi tento, eh, tento přístup v rámci víceletého plánu, tak abychom přispěli k růstu a zaměstnanosti. Musíme přijít s návrhy, zahájit diskusy a koordinaci. A to nám umožní zamyslet se nad tím, jak co nejlépe použít příspěvky. A já bych rád eh, předložil poměrně eh, podstatný návrh do budoucna. Myslím, že musíme posílit eh, kondicionalitu ex ante. Musíme používat zdroje vybíravěji zaměřit na projekty, které jsou čistě eh, evropské v svém rozměru, nejenom národní nebo regionální. Musíme mít eh, společnou strategickou vizi pro celou Evropu a ukončit eh, fragmentaci zdrojů. Například v našem regionu se chceme postarat o to, aby plán regionálního rozvoje soustředil veškeré zdroje, které, se kterými hospodařujeme, hospodaříme, tak ve všechny ty eh, zdroje, které máme k dispozici, mohli zde naplňovat těch pět cílů stanovených v Evropě 2020. Klimatická změna, vzdělávání, boj s chudobou a další. Náš eh, eh, plán regionálního rozvoje spojuje všechny tyto cíle a zdroje různých typů. Takže myslím, že bychom se mohli pokusit eh, posílit vazbu mezi strukturálními fondy a strategií Evropa 2020. Tak, abychom měli společnou strategii, která zohlední, co se děje v terénu v regionech, aby celá Evropa mohla naplnit ty eh, cíle. Všechny i když samozřejmě ty podmínky se místně liší. Díky tomu se tedy eh, vyhne fragmentaci a lépe se zaměříme eh, na to, co potřebujeme pro růst a rozvoj. Neobávám se říct, že jsem proti používání podmínky nebo principu makroekonomické kondicionality. Řada lidí to eh, dříve chtěla, zejména ve Španělsku a Portugalsku eh, na rok 2017. Komise eh, se k tomu stavila poměrně otevřeně, ale my dnes odpovídáme za to pravidla po paktu stability a růstu, takže politicky nedává smysl je penalizovat za to. že neporušili pakt stability. Všechno to má negativní dopad na lidi. A pokud Evropská unie znovu selže jako byrokratická mašinérie, neměli bychom být eh, překvapeni, že tady eh, zase budou úsporná pravidla místo eh, rozvoje. V našem regionu vás můžu ujistit, a platí to i pro řadu dalších regionů po celé Evropě, je eh, pravda, že eh, spoustu modernizačních věcí, které jsme udělali, jsou krásné a vytvořili pracovní místa. A spousta z toho byla učiněna díky příspěvkům z Evropské unie. Takže Evropská unie tady sehrála velkou roli. Možná, že musíme nalézt ty eh, vhodné nástroje k tomu, abychom lidem vysvětlili, jaká je situace a lépe se zaměřili na eh, tedy evropskou praxi. Eh, rád bych to uzavřel tím, že je třeba snižovat byrokracii, musíme ověřovat procedury, musíme se zabývat více výsledky i postupy našich politik nebo jejich implementace. Závěrem uvedu, že pokud jde o implementaci politiky soudržnosti do roku 2020, tak musíme i nadále čerpat eh, nebo se inspirovat místními nerovnostmi a musíme se snažit obnovit roli regionu na podporu eh, v růstu v Evropě. Thank you, thank you very... Děkuji. Pan Brokers, máte slovo. Můžete pokračovat eh, s vaší prezentací. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji vám všem za to, že se mohu prezentovat. Jmenuji se Michael Brooks, jsem ředitelem, který je zodpovědný za regionální politiku eh, na eh, kon, naší konferenci. Eh, dnes bych vám chtěl prezentovat výsledky několika studií, které jsme eh, provedli v rámci eh, členství v CPMR. Eh, mm, já trošičku mm, strávím času s jednou studií, jedná se o teritoriální dimenzi finančních nástrojů v rámci politiky soudržnosti. A poté věnuji pár minut mm, klíčovým výsledkům jiné studie, kterou jsme nechali udělat minulý rok, šlo o, šlo o regionální politiku. A mimo jiné tady najdete také kopie těchto obou studií eh, v mimo v, za, venku, když vyjdete z místnosti. V CPMR jsme se v minulých letech velmi intenzivně zabývali tím, že jsme chtěli vytvořit e, takové důkazy o tom, jak funguje e, tato politika. A jeden z klíčových aspektů, které jsme chtěli prostorovat, bylo využívání finančních nástrojů. A věděli jsme, e, že zprávy, které už existovaly, a bylo jich pár, myslím, komise a výbor Regi k tomu něco e, už vydali, ale žádná z nich se nezabývala otázkami, které jsme chtěli prošetřit my. A jedna z těchto otázek byla teritoriální dimenze, jestli tady existuje teritoriální dimenze politiky soudržnosti a finanční nástrojů, to byla první věc, na kterou jsme se chtěli podívat. A druhá věc, e, zdali finanční nástroje jsou skutečně těmi řádnými nástroji k tomu, abychom mohli dosáhnout cílu politiky soudržnosti. Na začátku roku jsme přišli studií, eh, takové šetření v mm, různých eh, v regionech, 26 regionů se toho zúčastnilo a mm, eh, to byla studie 15 různých mm, zemí, jak vidíte tady z této mapky. Vidíte, které regiony se toho účastnily a postarali jsme se o to, aby to bylo dobře pokryto. Byly tady jednotlivé kategorie regionů více či méně rozvinuté a regiony přechodu, ale také určité typy regionů tu byly zastoupeny, ostrovní regiony a podobně. A myslím si, že tedy výsledkem této studie bylo následující. Byly to čtyři, a to čtyři poselství, první z nich co se týče účinnosti finančních nástrojů, protože od samého začátku, a budete to vědět asi lépe než všichni ostatní, na začátku eh, tohoto programovacího období Evropská komise mm, eh, prodávala tento finanční nástroj jako eh, možnost, která bude vytvářet růst a zaměstnanost. Bylo řečeno, že se tady budou mm, motivovat soukromý sektor a účast, bude větší účast na politice soudržnosti, takže jsme to chtěli otestovat. A první opatření které vyplynulo z tohoto šetření, bylo toto. Ano, předpoklady Evropské komise byly ověřeny. Ano, finanční nástroje vytvářely eh, pracovní místa a eh, zaměstnanost a růst. Tady to vidíte na té mapce, je tady celá široká paleta příkladů, podpora malých středních podniků, různé úvěry, záruky a podobně. A ano, finanční nástroje eh, skutečně vytvořily pákové efekty. Nebudu teď přečítat jednotlivé příklady, ale jsou tady vynikající příklady. První z nich, asi to nepřečtete, je tam moc malým písmem napsáno, ale je to velice dobrý příklad eh, u regionu non-decusion. Tady například máme několikerý efekt 5,7 eh, index toho využití těchto nástrojů v posledním programovacím období. Ano, musí se na pomoci soukromým investicím. Některé regiony řekly, že ta opakující se povaha povaha, revolvující povaha těchto nástrojů je velice užitečná, zvláště v, třeba v období krize. A dále, druhý bod, druhé poselství. E, něco, co z toho velmi jasně vyplynulo, bylo toto. A proto jsme žádali o stanovisko těchto regionů v tomto šetření. Finanční nástroje by neměly nenahrazovat zcela granty v rámci politiky soudržnosti. Proč tomu tak je? První důvod spočívá v tom, že jsme si v této studii uvědomili, že finanční nástroje se nehodí k tomu, aby podporovali projekty eh, ve všech tématy, tématech evropské politiky. Když se podíváte na to grafické znázornění dole, tak to nám konkrétně ukazuje počet finančních nástrojů, eh, které byly stanoveny v těchto 24 regionech, které používají ty nástroje a vidíte, že velmi účinné využití pro tematické cíle 1, 2 a 4, co se týče konkurenceschopnosti malých středních podniků, vývoj, výzkum, nízkouhlíková ekonomika, ale ne tak moc se to týká těch jiných tematických oblastí. Takže to byl jeden z prvních aspektů. Další, druhý, naše regiona nám říkali, pokud eh, chcete přijít s novými eh, rizikovými inovativními projekty, takže granty budou většinou nejefektivnějším způsobem, jak to dosáhnout. A jasné je, že finanční nástroje byly nejlepší, když šlo o to podpořit projekty, které byly blízko trhu, eh, jak zrovna říkal pan kolega předtím. Další věc, které, kterou jsme zjistili v této studii, finanční nástroje většinou bývají méně využívány, jsou méně efektivní v eh, některých regionech, které jsou méně rozvinuty, třeba na ostrovech, anebo v říce osídlených oblastech. A mm, nejlépe fungují tam, kde je konkurenceschopný trh. Také jsme viděli, že jsou tu byly, že tu byly tři regiony s menšími operačními programy, například v Nizozemsku, kde eh, to rozhodnutí mm, padlo nevyužívat těchto nástrojů, protože to bylo příliš složité. A další bod, který z toho jasně vyplynul, tady konkurence mezi finančními nástroji, které jsou podpořeny politikou soudržnosti a úvěry a půjčky. Tady jsme viděli, že tu jsou nástroje, které už existují na národní a regionální úrovni. Takže to je otázka takové přidané hodnoty a v politice soudržnosti. Třetí bod. Finanční nástroje Eh, fungují, ale konec konců eh, úspěch těchto nástrojů závisí na charakteristice jednotlivých regionů a členských států, v kterých se používají. Tak to je velice důležitá úvaha, a čtvrtý, poslední bod či poselství se vztahovalo k takové komplexnosti finančních nástrojů a my chápeme, že tady bylo vyvinuto úsilí v, pol, v poletí, abychom zjednodušili některé modely, které nebyly tak účinné. A zpětná vazba, kterou jsme dostali z, z těchto regionů, bylo to, že tady někdy existuje rozporuplná legislativa mezi národní a evropskou úrovní. Určitý zmatek, co se týče hlavních směrů týkající se státní pomoci a v některých a jinde eh, v Baskická oblast nebo jiné regiony používají finanční nástroje, používali je v dřívějším období, ale teď se rozhodli je nepoužívat v současné právě z uvedených důvodů. Některé regiony eh, řekly, že je, eh, to jsou tady velmi těsně stanovená hm, kritéria způsobilosti a to bylo velké téma. A konečně bylo z tohoto šetření jasně vyplynulo, že úroveň administrativní kapacit, úroveň expertízy, eh, že se to velice liší eh, od regionu od regionu. A také jsme viděli, že regiony, které používají finanční nástroje, které použili v minulém období, mají tendenci je používat znovu, protože už jsou dost mm, zkušené. Takže na závěr této mé prezentace. Chtěl jsem vám eh, předložit pár doporučení, eh, která z toho vyplynula. A jak už pan prezident řekl, myslíme si, že z důkazů, z nálezů této studie vyplynulo to, že bychom měli eh, kombinovat granty a další a finanční nástroje. Jsou tady různé projekty, které se prostě více hodí pro použití finančních nástrojů a jinde zase se ukazuje, že granty jsou daleko efektivnější. A s tím je spojená myšlenka eh, toho, že navýšení využívání finančních nástrojů by, eh, mělo, by, by nemělo vést různým podvodům. A jak už bylo řečeno, Ehm, toto, mm, s tím bychom se měli eh, také dále zabývat. Poslední poselství, které z toho vyplynulo, je, že bychom měli mít větší flexibilitu při používání finančních nástrojů. To by mělo platit do budoucna. Chtěl jsem vám eh, předložit pár ehm, aspektů, které se vztahují k druhé studii. A mm, to je studie o roli regionu a partnerství eh, v politice soudržnosti na současné období. Tady jsme sledovali mm, slavný, slavný článek 5 ehm, o více úrovňové řízení a chtěli jsme otestovat skutečnou rovinu tohoto řízení v rámci politice soud, politiky soudržnosti. A dostali jsme odpovědi z asi 40 regionů z 16 různých zemí. Tady vidíte Um, diverzitu různých regionů, které se eh, zúčastnili ono šetření. Tato mapka nám ukazuje úroveň zodpovědnosti, jako tu formální úroveň mm, regionů, které eh, v regionu v rámci politiky soudržnosti, ale našli jsme žádnou korelaci mezi úrovní decentralizace a regionalizace zemí a úrovní, která úrovně, které jsou eh, a jiných úrovní. Například ve Španělsku vidíte, že eh, eh, regiony tady mají, že tady jsou různé různá grémia nebo orgány mezi tím, mezi stupní a zase ve Španělsku jsou pravomoce na regionální úrovni a pak jsou tady ostrovy, tady je málo pravomocí. Takže to bylo velice zajímavé zjištění. A ještě pár klíčových poznatků, článek 5 Eh, na to jsme nahlíželi jako velký úspěch, na to nahlíželi u regionu jako na velký úspěch. Eh, my jsme eh, vypozorovali, že je tu rozdíl mezi tím být zaangažován a být zodpovědný v řízení a zpravování těchto fondů. A podle našeho názoru, a to také vyplynulo z oné studie, je to, že částečně je to možné připisovat vágnosti e, znění e, článku 5. E, takže je jednoduché říct, ano, my jsme splnili všechny požadavky článku 5 a etického kodexu, ale ono to vlastně neznamená, že ty regiony jsou pak aktivně zaangažovány. Další věc, regiony eh, jsou velmi kompetentní v oblasti eh, různých příspěvků, které jsou pokryty politikou soudržnosti. My jsme to totiž dělali také eh, s jiným výborem a ukázalo se, že dosud není mm, důkaz toho, že článek 7.4 ehm, že Eh, mu byla věnována eh, větší, eh, větší prostor. A tady to asi moc neuvidíte, ale tady vidíme korelaci mezi tematickými cíly politiky soudržnosti a mm, rovinou nebo úrovní zodpovědnosti v jednotlivých regionek. Závěr z toho, i když um, regiony mají tendenci být se mm, na administrativní úrovni při, přidružovat k všem tematickým oblastem politiky soudržnosti. A závěrem mé prezentace pár doporučení, která jsou, spojí s touto studií. Myslíme si, že by Ehm, mohlo vzniknout kvalita, lepší partnerství, kdyby eh, článek 5, ehm, kdybychom se podívali víc do, do hloubky, komise by se tím do budoucna měla věnovat a s tím ehm, je propojeno toto. Jedna, jeden z, z možností, jak garantovat eh, kvalitativnější politiku partnerství, by bylo mít vysokou míru zodpovědnosti, kterou by přebrala komise, eh, měla by být takovou strážkyní základních zásad, principů této politiky, takže taková, taková záruka, taková Páka. A konečně e, si myslíme, že ostrovní regiony si zasluhují zvláštní e, pozornost, protože naše šetření ukázalo, že tomu tak dosud vůbec nebylo. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Thank you very much. Děkuji. Děkuji, pane Brooks. Omlouvám se. Všichni v tomto sále dobře vědí, že mi moc nejdou jména. Takže občas se dopouštím e, chyb na každém zasedání skoro. Pokračujeme v naší rozpravě. Paní Breso. Tanto ringrazio... Eh, Děkuji panu místo předsedové řediteli CMR za myšlenky, o něž se s námi podělil ohledně eh, jeho projektů a iniciativ. Myslím, že je to trochu podobné jako to, z čeho jsme vycházeli my. A myslím si, že váš příspěvek je skutečně hodnotný. Abych doplnil jen pár stručných bodů. Jedna z prvních věcí, na kterou upozornil pan Rossi, Politika soudržnosti je smysluplná pro všechny regiony a poslední statistické údaje, které máme k dispozici, dokládají tuto skutečnost. Vyplývá z nich, že stále ještě přetrvává velký rozdíl mezi těmi nejodlehlejšími regiony a těmi eh, centralizovanějšími, centrálními regiony, které jsou více v srdci Evropy. A je tu jen málo výjimek. E, ty nejvzdálenější regiony často nejvíce pocítily dopady krize. Takže investiční potenciál se snížil. Je důležité, aby politika byla nastavena tak, aby pomáhala všem regionům zůstávat konkurenceschopní Jde o to, jak Evropa bude čelit krizi oproti zbytku světa. Takže nemohu než s tímto souhlasit. A bylo by velice dobré, kdybychom na základě toho, co jsme od vás už slyšeli, tak eh, nepotřebujeme zjednodušovat samozřejmě věci, na tom se je, je důležité, abychom měli konkrétní návrhy, které nám pomohou. vytvořit rozhodnutí eh, a eh, dospět postupně ke zjednodušování. Pracuje, zabývá se tím i zabývá se tím právě nejenom výbor, ale je také důležité, abychom měli nějakou zpětnou vazbu od eh, lidí, samotných lidí, kteří ty fondy spravují. Eh, rád bych eh, se pana Rosil zeptal, co si myslí o jedné věci, na které jsme pracovali dost výrazně, významně. Otázka synergií mezi Junkrovým investičním, mezi Junkrovým plánem a mezi EFSI a mezi politikou soudržnosti a Eh, fondy, kohezními fondy, fondy jsou... Eh. My jsme pracovali hodně na tedy tom, že, že dospěli jsme k tomu, že fondy Junkerova plánu musí um, pomáhat Evropě jako celku. Možná bychom mohli najít určité synergie. Jak pan Brooks řekl, Junckerův plán by mohl samozřejmě podporovat soukromé investice, ale dalo by se to koordinovat v rámci regionální politiky s intervencemi a sektory tedy, které nejsou schopny získat přístup k soukromým fondům. Abychom tak podporovali investice v co největším měřítku. Dali by se uvést příklady. Třeba synergie mezi regionálními fondy, abychom vytvořili tedy nějaký specifický sektor na konkrétním místě. Abychom v rámci politiky soudržnosti mohli využít i Junckerův plán. To bude důležité zejména v té druhé fázi Junckerova, plánu, která se již blíží. Zajímal by eh, nás váš názor. Jak specificky docílit těchto synergií? Není to zatím příliš dobře zmapováno. Zatím máme jenom pár příkladů skutečných synergií. Bylo by dobré mít nějaké konkrétní příklady. Myslím si, že by to mělo být možné, než přejdeme k druhé fázi Junckerova plánu. Thank you, uh, Mr. Děkuji. Pan Jakovčič, prosím, máte slovo. Děkuji. A dovolte mi eh, při této příležitosti pozdravit pana Rosiho, starého známého z Toskánska. Skvě, měl jsem s ním skvělou spolupráci. Když jsem byl um, prefektem, i, e, i, když jsem působil na prefektuře Istrie. Již jsem to zmínil několikrát. Já jsem um, má, mám tady tu čest být um, poslancem, ale i nadále nezapomínám na všechny ty ohledy, které pan Rossi vyjádřil. Mimo jiné, že pan Juncker nezmínil politiku soudržnosti, kohezní politiku já myslím, že to nebylo náhodou. Nejsem si jist, zda po roce 2020 budeme disponovat lepší regionální politikou a politikou soudržnosti, zda budeme mít lepší strukturální fondy. Myslím si, že evropská politika se posunuje jiným směrem. Aspekt regionálního rozvoje je upozaděván máme zcela odlišné priority než v Evropském parlamentu. Proto chci podpořit pana Rosyho a CPMR, neboť jsem byl členem sám. Prosím, lobujte eh, u vaší vlády za posílení politiky soudržnosti. Jedině tak udržíme její roli na současné úrovni logika subsidiarity, která je, je přítomná v Lisabonské smlouvě, ale je tu problém s, s implementací samozřejmě, jsou tu určité um, pro překážky. Souhlasím s tím, že pakt stability by neměl být eh, negativně ovlivněn rokovali jsme s ministry z Španělska a Portugalska trošku o něčem jiném, ale bylo zajímavé, že kolegové z Baskicka a Katalánska, byli to kolegové z ALDE, když eh, říkali, když jsme hovořili o způsobu zprávy, tedy centrální španělské vlády, pokud se nám nepodaří zafinancovat regionální projekty, budou trpět občané. A my bychom neměli trestat občany. Samozřejmě, já bych mohl hovořit o regionální politice do nekonečna. Takže v raději skončím a pouze se omezím na to, že řeknu, že je skvělé vidět pana Rosyho. Grazie, grazie, prezident. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci rovněž eh, poblahopřát a uvítat pana Rosyho. Pana ředitele jsem ráda, že se zúčastnil našeho zasedání je vynikající, že se znovu zaměřujeme na nejzdálenější ehm, regiony, zejména pobřežní. Zabývali jsme se ustanoveními o izolaci, o těch odlehlých regionech. To bylo ehm, v únoru. Jistě to zaslouží naši pozornost. Další bod je možná druhotný. Debata na plenárním zasedání, kde byla velká podpora, která stále ještě pokračuje. Takže je tu, jsou tu určité obavy ohledně tak velkých změn evropské politiky ve vztahu k nejzdálenějším regionům, um, izolovaným oblastem, enklávám a tak dále, protože to všechno spadá do té naší politiky. Nejde jenom o dopravu, ale musíme to brát celkově. Kromě strukturálních environmentálních limitů, potřebujeme územní soudržnost, protože DG Regi je prvním samozřejmě um, orgánem, na který se je možné obrátit, ale um, aktivní roli hrají i mnohé, mnohé jiné, jiné subjekty. Rád vás chci upozornit na několik věcí, nechci zacházet do příliš velkých podrobností, ale komise navrhla změnu nařízení o státní pomoci, A e, třeba na Sicílii, odkud pocházím, začaly, začaly právě už konzultace. Je, máme tu státní pomoc, třeba pro letiště, menší letiště pod 3 miliony, které mají méně než 3 milionů pasažerů. kde je určitá vzdálenost od dalších letišť. Jsou to dosti specifické e, záležitosti. Často jsou to skutečně, jsou to skutečně určité limity, které jsou, tak říkajíc, nepřekročitelné. A v tomto nařízení o státní pomoci chybí některé podmínky, které by tam mít, měly být výjimky pro vzdálené oblasti a podobně. Musíme eh, v této oblasti přijmout nějaké kroky, role CPRM musí spočítat, spočívat v tom, že sjednotí eh, rozmanité zájmy, abychom byli schopni hovořit eh, jedním hlasem. Otázka státní pomoci je spojena s mnoha příležitostmi. vždycky, vždycky mě napadne doprava, protože tam má bezprostřední dopady na osoby z těchto regionů. A ještě eh, právě k tématu dopravy 2008, eh, ta směrnice o dopravních službách, je důležité, abychom, aby některé eh, služby byly skutečně správně voleny, některé trasy, vzhledem eh, k tomu, jak, jsou, jak je to interpretováno, tak to ne vždycky je úplně jasné. Komise připravuje eh, některé pokyny k tomu, jak interpretovat tyto směrnice, jak překonat strukturální eh, znevýhodnění. Já myslím, že je důležité, abychom tyto články interpretovali co nejširším způsobem, abychom eh, vzali v potaz právě odlehlost nebo ostrovní charakter určitého regionu. Já tř- například um, působím také ve výboru Agri a zemědělství považuji za nesmírně důležité. Je jasné, že zemědělské produkty z nejvzdálenějších regionů jsou dražší. a vstaví se na ně jiná pravidla. A než přijmeme to nařízení, tak takové věci v tom musí být. Nestačí, aby se tím zabývalo jen DG Regi. Takže je skvělé, že máme nějakou strategii, ačkoliv ad hoc, eh, která se tu postupně vynožuje. Děkuji vám, pan Rolo. Madame eh, la présidente, d'abord je voudrais Děkuji. Děkuji panu Rosimu. Rád slyším tuto diskuzi, která přichází v pravý čas. Můžu se vyjádřit některým velmi aktuálním věcem, které spadají do dosahu působnosti regi. Takže za prvé, to, co bylo řečeno k těm finančním nástrojům, to je také velmi aktuální. To jistě posílí eh, zprávu práce pana Novakova. Zcela se mohu připojit eh, k té eh, analýze, z níž vyplývá, že nemůžeme, musíme si uvědomit, že volba vhodného nástroje musí vyplývat z toho konkrétního projektu, v to, v jakém prostředí je realizován, o jaký projekt se jedná. Takže nemohu než podpořit to, co tu bylo řečeno. To je také francouzský postoj. Jsme proti cíli, který by byl systematický, automatický, čistě jen vyčíslený, pokud jde o využití finančních nástrojů. Musíme používat určitý, eh, určitou míru flexibility, inteligence, rozlišovat mezi finančními nástroji a to zejména u těch nástrojů souvisejících s fondy soudržnosti. A jinak politická pozice byla vyjádřena, pokud jde o budoucnost um, politiky soudržnosti jako takové. K tomu mám takovou otázku. CRPM potrhla, že architektura té politiky soudržnosti samozřejmě vychází z regionálního HDP, ale to může vést k tomu, že některá území Mm, která trpí permanentním znevýhodněním, nebudou automaticky považována za prioritní. Tuto otázku chci nadnést, aby bylo jasné, že CRPM bude zohledňovat jiné indikátory než pouze HDP. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní Manem. Děkuji, eh, paní předsedkyně. I já vám, pánové, eh, srdečně děkuji, pane místo předsedo eh, Rosy a pane předsedo Bruxy. Jsem ráda, že jsme zde ve vaší přítomnosti dnes a vašeho angažmá v konferenci periferních a pobřežních regionů si velice vážíme i mm, té studie, kterou jste nám dnes předložili a také toho, co razíte k Eh, finančním instrumentům nazvíme to, vaše kritika je velice užitečná. Jako předřečníci eh, mohu téměř eh, se vším, co jste říkali, souhlasit. Potřebujeme politiku soudržnosti nejenom pro hospodářskou a sociální, ale zejména pro územní soudržnost zejména proto, že prospívá všem regionům a že v řadě regionů je to jediná forma veřejných investic od eh, krize. Takže myslím, že nepotřebujeme ehm, utlumit, ale naopak aktualizovat, eh, povýšit eh, politiku soudržnosti tomto smyslu eh, tady máte dobrý návrh na debirokratizaci. Já si myslím, že transparentnost, boj proti korupci, to by byly další eh, dva elementy k lepší politice soudržnosti. Také ehm, bych eh, tady měla konkrétní otázku, a paní Preso už o tom hovořila. Myslím si, že jedna z největších současných výzev je paradigmatická změna v investiční politice. Říkám tomu skutečná, eh, skutečná hrozba pro politiku soudržnosti, protože jsou příslušné eh, prostředky stahovány bez limitu do nového investičního fondu Junckerova, který funguje úplně jinak. Všechno, co eh, jste popsali, již byly výdobytky kohezní politiky, ta účelová vázanost Evropa 2020, benchmarky, to tam už nic takového není. A já se proto táži, jak eh, vnímáte tyto eh, výzvy vzhledem k tomuto změnu paradigmatu? Co obsahově a strukturálně se podle vašeho názoru musí stát, aby tyto nové formy investiční politiky a to doplnění nebo eh, komplementarita těch obou instrumentů fungovaly tak, že ten charakter solidarity politiky soudržnosti nebude ztracen. Děkuji. Děkuji, pan Zeller. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také přednášejícím eh, za jejich vystoupení a za zprávy především, které bohužel eh, se ke mně dostali až eh, dnes a toho lituji. Býval bych si rád podrobněji prostudoval dříve. Ten dojem, Eh, který z toho mám, je, že eh, politika soudržnosti v eh, posledních vlášení komise už nehraje téměř žádnou roli. Tom, ten máme taky. Ovšem strukturní reální fondy byly vnímány i jako právě investiční prostředek na evropské úrovni eh, chváleny a o tom už se tady nemluví. Takže já si myslím, že teď je eh, čas pobavit se o budoucnosti politiky soudržnosti. V šesté eh, zprávě o soudržnosti jeden z pilířů kohezní politiky, to znamená asi sice přeshraniční spolupráci, už se vůbec neobjevuje. Mám otázku. Pochopil jsem to správně, že ty finanční instrumenty jste chválili? Tady by mě zajímalo, Jaké státy jste posuzovali v jakém období? V výboru pro rozpočtovou kontrolu jsme jeden čas měli zprávu o účinnosti e, podporných instrumentů v posledním období a tam z ní vyplýval úplně jiný obrázek. Často se ty finanční instrumenty používaly k tomu, aby se vyplatily peníze ze strukturálních fondů, to znamená, aby se zvýšila ta lokační kvóda kvóta a ty peníze potom eh, většinou se zaparkovaly u bank a zvýšil se zvýšilo se tak jejich eh, vlastní jmění a ti mm, cíloví příjemci, to znamená malé a střední podniky, eh, nakonec nic nedostali. A to zase vedlo k tomu, že tyto finanční nástroje nezapůsobily plně jenom velmi omezeně. Pokud máte s tím nějaké jiné zkušenosti, tak eh, to samozřejmě můžete přivítat a bude to pokračovat. Děkuji. Děkuji, paní Demáto. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala a panu Rosovi i panu Bruxovi a ráda bych se rovnou pustila k otázkám. Jedna je spolufinancování v rámci strukturálního fondu a fondu stability. Já vím, paní předsedkyně, že eh, tady eh, ty vazby u místních úřadů eh, už nemají být, ale když se podíváte na Junckerův plán, tak se to netýkalo strukturálních fondů jako takových. Mám tady potom jednu otázku k makrokondicionalitě. Eh, asi s námi budete souhlasit, že na vzhledem k tomu, že tady vaše politická síla žádá o článek 23, tak eh, zbavit se úplně eh, možnosti nebo povinnosti podle některých výkladů navrhovat pozastavení eh, fondů pro ty země, které nedo, po, eh, nenaplňují doporučení, tak eh, se chci zeptat, na manažerské problémy s Horizontem 2020 a s dalšími. Tady máte například, ehm, máte tady nějaké příklady? Máte nějaké plány z tohoto? Pane Bruxy, vás bych se zeptala, jestli jsou nějaké studie, které jste plánovali ohledně finančního plánování regionu. To znamená eh, rozdíl mezi méně rozvinutými regiony a těmi, které eh, jsou rozvinutější a nejrozvinutější. Jestli tam ty finanční instrumenty eh, mají nějakou odlišnou výkonnost. Děkuji, paní Maletič, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda přivítala naše hosty a poděkovala jim za prezentaci. Souhlasím s vámi a s dalšími kolegy, že jsme opravdu eh, v letech 2014 až 2020 zavedli hodně novinek jako tematické soustředění, silná a eh, silnější orientovanost na výsledek, lepší koordinovat s hospodářskou politikou, eh, prohloubené vazby s regionálními potřebami a prioritami a tak dále. A musíme pracovat na další implementaci Máme také spoustu instrumentů, eh, které se eh, řádně neučívají. Hovořil jste o finančních instrumentech a spousta členských států a regionů se eh, pokoušejí to mm, použít, i když je tam řada překážek, ale posledně jsme hovořili o, o možnosti zjednodušených nákladů. To se v praxi velice vítá. A potom si kladete otázku, jak to, že eh, řídící orgány regionů eh, se kolikrát vyhýbají tomu eh, tohle použít. Takže je zřejmé, že bychom měli pracovat více na implementaci všeho, co bylo zavedeno. Pak je, také jste hovořili o principu partnerství a o tom, že musíme zjistit, jak zapojit více regionů do účasti na definování eh, operačních programů. Co si ale myslíte o eh, nápadu, abychom do budoucna trvali na tom, že eh, z politika soudržnosti bude mít jenom regionální zastoupení ve ženských státech a úplně zrušili možnost těch národních. Takže budeme mít ten národní opět. Thank you, Mr. Buda. Děkuji, pan Buda. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem řečníkům za toto vysvětlení. Potvrdili nám v podstatě to, co už jsme věděli, to znamená, jaké jsou přínosy eh, politiky soudržnosti na úrovni Evropské unie. To všichni víme. A bohužel také všichni eh, vnímáme, že eh, Evropská komise úplně nechápe skutečnou hodnotu této politiky. Snaží se jí eh, představovat trošku jinak než k cíli, za kterým, ke kterému vznikla. Existence Evropské unie je nepředstavitelná bez dobře formulované politiky soudržnosti podporované členskými státy. To jsou určité potřeby a nutnosti, které musí dokonce jít, e, být regionální, to znamená napříč členskými státy. Bohužel dnešní situace tak trošku vzniká i v důsledku neschopnosti komise zviditelnit politiku soudržnosti. A já bych měl dotaz kromě toho, co bylo řečeno u, ve vztahu k přidané hodnotě pro třeba tvorbu pracovních míst nebo prostě celkově ekonomické hodnoty každého investovaného eura, tak chci říct, že pokud, nebo chci se zeptat, zda e, veřejnost je informována o této přidané eh, hodnotě, že to je všechno v důsledku eh, politiky soudržnosti. Těžko říct, protože teď jsme měli eh, Brexit právě v těch regionech, kde byly zastoupeny poměrně významným způsobem evropské fondy a přesto si tito lidé přáli, aby Británie opustila Evropskou unii, takže musíme si uvědomit a přehodnotit, co znamená viditelnost těchto fondů. Vzali jste tudíž, vzali jste potaz i eh, komunikaci o přínosech politiky soudržnosti? Děkuji. Question, Mr. Van Nistelrooy. Jako poslední otázku má pan Van Nistelrooy. Ano, děkuji. Tady jádrem CPMR, to je Tedy to jsou vždycky velice plodná setkání kolem tohoto tématu. Pane Rosy, já bych eh, se vás rád zeptal na toto. Vy jste mluvil o tom, že bychom toto ex ante kondicionalitu měli udržet, že bychom měli si udržet tu specializaci, ale propojit to do budoucna s centralizovanějším přístupem. To je něco jako malá revoluce. Protože eh, toto bude ehm, to od členské státy, anebo budeme mít možnost, jak to bylo řečeno v jedné z našich zprávě, zprávy eh, pana prezidenta, můžeme říct, že územní soudržnost, ehm, spolupráce, teritoriální spolupráce by mohla být strojnásobná nebo by mohla být desetkrát větší. Co si o tom tady myslíte? Protože to je, mm, to je minimálně něco nového, co jsem tady zaslechl. Pak mám další otázku. Spíš obecně, také na základě toho, co tady bylo řečeno. Soudržnost. To není jedno z hlavních témat eh, v politice. To nevidím jako problém v této fázi. Eh, jsem si jist, že za dva, tři roky se to napsal vrátí, protože Evropa se bude mm, části Evropy se budou vzdalovat a jsou tady nástroje, které mohou fungovat. Eh, vy jste to sám řekl ve své prezentaci, pane Brooks. Regiony jsou v jádru, v centru tohoto vývoje. Takže já jsem to zoufalý ze názoru Evropské komise, EFSI, eh, upřímně řečeno. Tady je otázka, jak se na to díváte, na EFSI. EFSI to je něco jako kousíček ovoce na koláči. Oni si vždycky vyberou jeden projekt, dají záruky a něco a dál podobné věci do jednoho projektu, ale není tady žádné horizontální propojení, žádná vazba, třeba s vlastní vzdělávání nebo um, s jinými programy, tak aby lidé byli uschopněni pracovat. Není tady vůbec žádná vazba s otázkou bydle, s infrastrukturou a tak dále, takže je to vždycky separátní téma. A vy jste tady o tom mluvil. My jsme zrovna začali o této nové fázi přemýšlet, o období nebo politice po roce 2020. A možná bychom měli být otevřenější v tomto. Než jsme tak, než jsme činili dosud. Poslední poznámka, tak ještě obecnější. Mohl byste říct něco o tom, že Evropská komise Ehm, neposkytuje dostatečnou podporu, to je to, co říkal pan Voda. Eh, tady mm, není dostatek nástrojů pro širší a plodnou komunikaci eh, o tom, co děláme. Neměli bychom otevřít tu skříňku, ehm, na, naši skříňku z nástroje a říct komisi, ehm, tady máme nástroje. Lidé se dívají jiným v jiném směru, to je populismus. A oni mohou říct, i když tu máme zprávy z Evropské komise, které se zveřejňují jednou za tři roky, 30 našich občanů um, říkají ne politice soudržnosti a jsem si jist, že polovina um, z nich, um, že jen půl, půl procento zná EFSI, nebo že znají tyhle věci. Nikdo nemá rád tyhle ty věci kolem bank, nebo nezná je. Občané uh, eh, to neznají. Takže to jsou takové, to jsou, oni mají jiné vyhlídky, ale tyto věci neznají. Takže neměli bychom více tvůrčím způsobem obhajovat naši politiku. Tím, že bude bedlivě naslouchat eh, tomu, co říká EFSI, co se říká politice soudržnosti, ale do jaké míry bychom to vzájemně měli přiblížit. Měli bychom to politiku dělat z mm, pohledu našich vlastních obsahů. E, jak bychom to mohli lépe prodat? Ano, děkuji. Děkuji. A teď předám slovo e, zástupcům Evropské komise. Paní Ande Panajte, chtěla byste prosím reagovat? Děkuji. Přeji hezké odpoledne všem. Chci jen potvrdit, že jsem si to vše zaznamenala a že eh, budu informovat kolegy o tom, že sleduji období rok, po roce 2020. Já osobně jsem zodpovědná za složku týkající se partnerství a eh, konkrétně jsem si to poznamenala. Už jsme totiž analyzovali pečlivě eh, nálezy ze studie CPMR. Mm, máme to eh, na stole už nějakou dobu. A my za komisi, co se týče implementace eh, principu partnerství, my neustále spečlivě toto, že sledujeme v rámci diskusí, které se vedou s členskými státy eh, v, této, v těchto monitorovacích výborech. A co se týče spolupráce s partnery na evropské úrovni jsme ustanovili, jsme přišli s takovým dialogem strukturálním s, mm, mm, s zástupci Evropské, Evropské unie, to se koná dvakrát ročně. Tady diskutujeme témata, která, mm, kde máme společné zájmy ve všech třech kategoriích partnerství a partnerů, kteří jsou zastoupeni v naší skupině. A e, to jde v ruku v ruce s kategoriemi, které jsou e, popsány v článku 5 společné opatření, místní úřady, ekonomické sociální partneři a také občanské společnosti. Příští eh, setkání se koná v úterý příštího týdne. CPMR je jeden z našich nejaktivnějších členů ve skupině. A toto konkrétní setkání se specificky bude koncentrovat na eh, kroky, které se připravují na období po roce 2020 a na všechno to, co pak eh, povede k návrhu komise, který bude předložen později k mm, tomu, jak bude vypadat politika soudržnosti po roce 2020. A jako obvykle předložíme eh, zprávu včas, zprávu o těchto setkáních, eh, tak abyste mm, mohli všechno zvážit. Děkuji vám. Děkuji. Pan Rusy, pane Brooks, je to spousta otázek. Jste připraveni na ně odpovědět? Kdo z vás začne? Pan Rossi, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám. Ehm, děkuji všem členům výboru za otázky, které jsou velmi zásadní a k podstatě věci. Tedy celkově jsme přesvědčeni o tom, že politika soudržnosti musí být znovu oživena i v období po roce 2020. Jednu věc si samozřejmě musíme uvědomit. Musíme udělat takový přeskum v poločase, musíme se um, podívat na to, do jaké míry je toto celé důležité. To je e, významné, protože e, podstatné jsou výsledky e, výsledky, budeme-li chtít i nadále zlepšovat tuto politiku. Určitě se jedná i se bude jednat pozitivní výsledky, o tom jsme přesvědčeni. Musíme vysledovat, do jaké míry eh, plynuly finanční prostředky do politiky soudržnosti a proto bychom eh, si přáli, abyste se i vy mohli vyjádřit, tak jak tomu je dnes. Paní Damato například to říkala, ale i ostatní poslanci na to poukazovali. Protože z mm, prostředků politiky soudržnosti není možné eh, jen tak eh, odejmout eh, zdroje a přiřadit je jiným politickým oblastem. Protože politika soudržnosti znamená zároveň to, že se musí dohloubky některých témat. Pokusím se teď krátce reagovat na některé otázky. Politika soudržnosti ano, žádné krácení prostředků. Druhý bod, dost podstatný bod. Musíme se postarat o to, aby národní a regionální eh, formy kofinancování byly odděleny od paktu stability. Pokud se nám toto nepodaří, pak eh, i nadále budeme mít potíže v různých regionech. A to budou eh, potíže, které nebudou malé tedy jsou to právě regiony, kde by politika soudržnosti měla zapůsobit. Paní Dama toto říkala sama eh, mluvila o srovnání s mou vlastní stranou, ale konec konců všechny italské regiony eh, to požadují a eh, i všechny další regiony CPMR. Pokud se nám tedy nepodaří eh, ty strukturální fondy žádným způsobem koncipovat a důvodem, proč se to tak neděje, je to, že neexistují investice do eh, paktu stability, mm, protože nám tento, pardon, ten pakt stability nám v tom brání. Pokud se nám tedy nepodaří eh, mm, přistoupit dobře k těmto problémům, tak eh, mm, to znamená 80 milionů pro můj region. To, to je kofinancování politiky soudržnosti. Týká se to konkrétně mého regionu. A to by mohlo být všechno nově investováno. To znamená, to všechno by se mělo nově investovat, neměli bychom eh, ty peníze tak někde někam dát stranou. Eh, měl by to být závazek tyto peníze reinvestovat, ale v každém případě by se to mělo oddělit od paktu stability, protože eh, to by určitě byl dobrý stimul, dobrý mm, impuls. Slyšeli jsme už, jak došlo k těmto pozdržením, prodlevám, ale je důležité si to uvědomat. Kofinancování musí být odděleno. Mluvíme o 80 milionech milionech eur. To se týká mm, prostředků z mm, eh, kofinancování. A mm, to si pak můžete jednoduše spočítat 80 milionů krát 7 let a tak dále. Třetí bod. Zjednodušení. Protože spožděním eh, eh, často dochází tím, že tu nemáme dostatečné zjednodušení. Potřebujeme určitě investice do politiky soudržnosti, Eh, eh, pro eh, postupy, které souvisejí se státními, státní pomocí a mm, nejenom se to týká plánu Junckera. Tedy mm, bylo by důležité, kdybychom alespoň částečně tyto postupy zjednodušili. Existuje řada situací, kde vláda nejistota a tady bych chtěl poděkovat za to, že e, to byla zástupkyně z Katalánska. To ne, se netýká jen Sicílie, ale i jiných zemí a regionů, které jsou odlehlé regiony a nebo pobřežní. Dále makrokondicionalita. Ono je logické, že tady rozhodně se musíme zasadit eh, za to, aby tady neexistovala nekoherentní situace, která nám nic nepřinese. Já spíše se zasazuji za to, abychom převzali zodpovědnost, abychom předložili návrhy, proto aby se strukturální fondy jinak využívaly a aby třeba byly nahrazeny jinými zdroji a aby to nebylo spojováno se sankcemi. Tady jsem pro toto určitě, protože riziko eh, fragmentace těchto prostředků existuje. A to by určitě eh, byla eh, špatná věc. V četných regionech, v kterých došlo k těmto spožděním. Takže Konec konců cíle strategie 2020 a strukturální fondy musí být vylepšeny, tedy je ta vazba mezi oběma také. To si myslím je správná cesta, o tom jsem přesvědčen. A eh, to by znamenalo pak, že strukturální fondy a politika soudržnosti by přeci jen měly větší hodnotu pro ekonomickou a sociální politiku Evropy. To všechno by mělo být silněji začleněno. Strukturální fondy by měly být silněji zapracovány do strategie 2020. A pak je nutné přenechat to jednotlivým regionům, eh, jak se s prostředky v místě zachází, tak aby se dosáhlo konkrétních cílů. Pak ještě jeden bod, na kterých jsem chtěl upozornit několika příklady. Ten mm, to je od poslankyně paní Bereso a od ostatních. To bylo to, co říkali kolegové. A sice megaprojekty. Jak se pustit do nějakých eh, megaprojektů, které nejsou fragmentovány? Eh, tady by měla existovat možnost eh, je propojit s prostředky z Junkrova plánu abychom potom z toho mm, v konečné instanci mohli udělat velikou hodnotu a toto pak propojit tedy s Junkrovým plánem. Avšak jsou tu k tomu tři body. Přemýšleli jsme o tom, jak bychom mohli využít strukturální fondů. Tady v některých oblastech neexistují strukturální fondy, které jsou k dispozici a proto eh, by bylo důležité, kdybychom eh, našli mm, cestu, eh, jak se dostat k prostředkům z Junckerova plánu. Je to prvek, který je totiž ze strategického hlediska velmi důležitý. Druhá věc. Mm, urbání mobilita, mm, tramvaje a podobně, to tady bude důležité získat eh, přístup k prostředkům, těch Junkerovým eh, finančním prostředkům, aby bylo možné ehm, k této oblasti přispět dále. U strukturálních fondů máme politiku politické oblasti, kde, se věnujeme podnikům. To bylo určitě dobré, kdyby eh, komise eh, využila peněz eh, z Junkrova plánu a aby se to propojilo s strukturálními prostředky, tak, aby bylo možné investovat i do soukromého sektoru a tím ho podpořit. To bylo pár příkladů, jistě bychom mohli v tomto seznamu pokračovat. Existují jiné zajímavé příklady, třeba sociální politika, na to už někdo poukázal, nebo boj proti chudobě. Mm, integrace. To všechno by mohlo vést k tomu, že se tady bude postupovat obecně. A že se pustíme do strategických věcí, které nám pak umožní využít prostředků z Junkrova plánu nejenom pro regionální strategii, ale rovněž e, pro to, aby se realizovaly investice do soukromého sektoru. Pak bych chtěl říct něco k velmi důležitému bodu 2020 paní Damato už o tom mluvila také. Piombino. Piombino to je velmi zajímavý případ, protože na jedné straně tady máme přístav v mém regionu, který původně byl průmyslovým přístavem, ale teď tady byly vloženy soukromé prostředky a Existuje tady projekt, který mm, byl podpořen prostředky z Horizon 2020. Možnost přistupovat individuálně k různým regionům, ano, jsem proto, abychom toho využili a to neznamená, že e, vazbu k jednotlivým městům vynecháme, že mm, ji nezohledníme. Ale bude to znamenat, že v regionech budeme mít zcela jasnou strategii. Když tomu tak bude u každého regionu, že budou využity strukturální fondy a propojeny se strategií 2020, pak bude možné společně využít zdrojů přes Pakt stability, přes Horizon 2020 a bude to využito tak, jak tady bylo navrženo. A Junckerovy prostředky budou moci být použity, jak již bylo navrženo. Pak bude tedy možné podpořit velké strategické projekty, abychom docílili lepších výsledků pod čarou s evropskými prostředky a s prostředky politiky soudržnosti. Toto všechno není žádná e, hračka, mělo by to být ale méně byrokratické, instituce by měly být do toho silněji začleněny. A co se týče eh, komise tady by se mělo pracovat účinněji. Eh, Tohle to by měla dělat Evropa. Je to sedm projektů, je to pět bodů, jak bychom mohli sloučit, e, združit prostředky. A myslím si, že pak bude zjevné, že e, dosáhneme rychleji výsledku, a že to celé bude účinnější. A ne, netýká se to pouze celkového cíle, jde nám hlavně o e, dosažení většího růstu. A na závěr bych chtěl poděkovat panu Jorkovičovi, za to, co řekl. A ještě něco k um, politice soudržnosti, eh, za kterou se tak silně zasazoval. Když nebudeme podporovat regionální projekty, tak tím vlastně pak budou trpět občané. A proto je zapotřebí eh, nestrácet z očí regionální dimenzi. A tady bychom měli znovu potvrdit, že evropské prostředky jsou velice důležité. A pak ještě něco ke komunikaci, to už jsem krátce načrtnul. Bylo by docela dobré, kdybychom ten přeskum eh, v poločase provedli, abychom přeskoumali, jestli by mm, přece jenom neexistovala nějaká metoda eh, pro komunikaci, která by byla závazná, že bychom třeba část eh, prostředků vzali část prostředků, s kterými se nezacházelo přiměřeně dosud. Takže taková, takové vodítko pro komunikaci by to mohlo být, pro komunikaci s občany, aby věděli, jak se strukturální prostředky používají, jak eh, eh, se stávají součástí politiky soudržnosti. A pak uvidíme, co se s tím stane. Děkuji vám. Thank you. Um, I'll start with answering... Děkuji, já začnu tím, že odpovím ohledně vazby mezi kohezní politikou a Junkrovým plánem pan eh, Rossi již eh, tady zmínil několik příkladů, jak by se měl, mohly věci do budoucna zlepšit, ale řeknu ještě jednou, že to, co jsme kritizovali v tom našem pozičním dokumentu, je následující. Že politika soudržnosti a FC vznikají naprosto odděleně eh, a nemyslíme si, že existují rovné podmínky v tom, jak se FC Eh, nabízí veřejnosti eh, oproti tomu, jak se prezentují veřejnosti kvézní fondy. Není to příliš nápomocné. Poslední věc, a v tom byl parlament velice jasný. Kritizujeme tu adicionalitu. Znamená, že máme obavy ohledně toho, jestli FC skutečně je adicionální jestli představuje jakousi doplňkovou přidanou hodnotu. Musíme integrovat e, obojí, to znamená plán i politiku, protože FSIP je pouze plán. Musíme jít nad rámec těch pouhých synergií. Opravdu se zamyslet nad tím, jak je, pro, jak je e, nějakým způsobem provázat. Pan Zeller k finančním nástrojům. Souhlasím s tím, co jste řekl. Evropská investiční banka byla velmi kritická k použití finančních nástrojů v politice soudržnosti a já jsem chtěl v této prezentaci ukázat, jak a v kterých případech finanční případy měly pozitivní výsledky eh, finanční nástroje. Ale vidíte, že se hodně kritizovalo, jak byly finanční nástroje použity. Oni jsou užitečné, ale jenom v specifických tematických cílích a v konkrétních regionech, ale v té studii je více e, příkladů. Otázka od paní Damato ohledně úspěšnosti e, v finančních nástrojů v některých regionech. V minulém programovém období jsme se tím zabývali. Čísla, která teď, teď nemám přímo před sebou, ale v cílích u eh, tedy regionu eh, cíle 2, ehm, ale například jenom 30% kohezních regionů mělo pozitivní eh, pohled na finanční nástroje, takže je tu trošku rozdíl mezi různými kategoriemi regionů. A ehm, pokud jde o regionální operační programy, tak v zásadě ano, to by se dalo hodně podpořit, ale také bych řekl, že důležitým východiskem je přesvědčit pana Katajnena a Junkra, že regiony existují. To by byl dobrý začátek. Ale existují instituční bariéry. Proto mm, je důležitá role komise, aby princip partnerství byl respektovan. V některých členských státech, které mají regiony, nebylo jim nasloucháno, nedostali eh, potřebnou roli. To se dá zlepšit. A podmíněnost ex ante, otázka pana van Nistelrooye. V naší pozici jasně říkáme, že tato podmíněnost ex ante, to jak to vidíme v rámci CPRM, je takto. Komise říká, že musíme najít vazbu mezi evropským semestrem a kohezní politikou, ale ten, tato vazba existuje právě v podobě um, této eh, kondicionality ex ante. Regionální orgány a státy musí splnit určité podmínky související s růstem a investicemi předtím, než začnou ty programy. A to je něco, co musíme brát potaz. A jinak vůbec nejúspěšnější jsou, tady ta strategie eh, specializací. My jsme před měsícem měli na toto téma konferenci. A všechny regiony říkali, že tohle je skvělé, že nám to pomohlo zacílit investice. A komise říká, výborné, protože nám to pomohlo zaměřit ty investice na výzkum a rozvoj. Čili to je, myslím, jeden ze způsobů, jak postupovat před. Děkuji ještě jednou a děkuji za pozvání. Děkuji. Děkuji pánové, děkuji za prezentace, děkuji za odpovědi. Byla to zajímavá, plodná diskuze. A já doufám, že vás znovu uvidíme na půdě výboru Regis a vyslechneme vaše pozice i v budoucnu. Budeme teď pokračovat s pořadem jednání. Máme tu návrh eh, opravného rozpočtu 4 k rozpočtu 2016. Eh, Víte, jaká je asi ta prehistorie tohoto případu? 11.10.2016 se koordinátoři eh, dohodli, že výbor vypracuje stanovisko k návrhu obravného rozpočtu číslo 4. To je periodický úprava Eh, rozpočtu, do které jsme zapojeni, která eh, řeší prostředky a platby za to období. A zpojený výbor rozhodl, že bude vyjednávat eh, o, tomto opravném rozpočtu čtyři s radou v rámci dohodového řízení o rozpočtu na 2017 hlasování na plenárce 1. prosince. Za těchto okolností Regi nemá dost času, aby vypracovalo stanovisko. A proto koordinátoři se rozhodli, že schválí návrh stanoviska formou dopisu od eh, předsedy, předsedovi rozpočtového výboru. Návrh tohoto dopisu je eh, v zasedacím dokumentu. Souhlasíte s navrženým postupem a s tím návrhem? Jestli by mě někdo poslouchal, bylo by to fajn. Je to skvělý dopis. Thank you. I'm really surprised. Somebody listens to me. Konečně mi někdo naslouchá. Děkuji. A já dostanu zpátky ty své dva body. Okay. Okay. Uh, uh, Tímto pro dnešek uh, končím dnešní jednání a nyní budou pokračovat koordinátoři zasedání koordinátorů, které bude neveřejné. Prosím, aby eh, poslanci regi, kteří nejsou koordinátoři, opustili sál.